to s jedním hlasem proti. Milé kolegyně, milí kolegové, zápis naší schůze bude parlamentu eh, předložen ke schválení na příštím zasedání, pakliže nebudou žádné námitky dnes přijaté usnesení, budou schválena, pakliže proti ním nebudou námitky, takové námitky nevidím, bude to tedy předáno odpovídajícím gremím. Eh, zasedací období Evropského parlamentu je to přerušeno, přeji všem šťastnou cestu domů a ukončuji schůzi.